po výboru jsme se přesunuli z jednoho sálu do druhého a proto nás tu ještě není moc, možná ještě někdo ten sál hledá. Chvilku počkáme na kolegu Marineska, respektive chvilku jsme na něj čekali. On zatím ale nepřichází, zprávu o něm nemám, takže on se snad potom k nám připojí pořad jednání na toto odpoledne. Měli bychom nejprve diskutovat o dvou oddělených právních aktech, které jsou tematicky propojeny. Zabývají se stejným tématem a my po dohodě e, s oběma zpravodaji, paní Kylie a panem Marinesku, jsme se rozhodli hovořit o nich společně a zároveň jsme chtěli eh, využít eh, přítomnosti pana Daugiliviče, doufám, že jsem to vyslovila správně, eh, který se bude naší diskuse účastnit. Budeme se zabývat jednak prodloužením doby trvání Evropského fondu pro strategické investice a také zavedením technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství. Zde je zpravodajkou paní Eva Kajli a druhý bod, eh, u kterého je zpravodajem pan Marinesku, se týká provádění fondu EFSI. Děkujeme za přítomnost panu Daugilevičovi z Evropské investiční banky, která při realizaci prostředků z těchto fondů a při jeho prodlužování hraje zásadní úlohu. Jsme velice rádi, že zde jste, že budete ilustrovat nejen to, co říká EIB, ale také si budete moci vyslechnout, jaké jsou priority a strategické směry Evropského parlamentu. V, co tam tedy parlament chtěl mít v tom nařízení, když EFSI vznikal a co chce mít v tom nařízení, které jeho trvání prodlužuje. Takže máme zde skvělou příležitost vyměnit si názory a pohledy na tento fond. Nejprve předám slovo Evě Kajli, potom panu Marineskovi, až přijde, pak dáme slovo jednotlivým stínovým zpravodajům u obou těchto otázek. Takže Evo, máš 10 minut nebo pět minut, prostě kolik času budete potřebovat. Děkuji, paní předsedkyně. Já půjdu rovnou k věci. F- EFSI je velice důležitým nástrojem a je důležitý proto, abychom se vyhnuli dlouhodobé stagnaci v hospodářství. Evropská komise a EIB již odvedly značný kus práce, nicméně ještě je třeba toho hodně udělat, zvláště pokud jde o vyrovnání různých eh, tržních eh, případů, kdy trh eh, nefunguje a pokud jde například o různé investiční multiplikátory. Myslíme si, že určitá nerovnováha ještě musí, musí být vyrovnána tak, aby se také eh, jak si nebyly ty investice v jedněch členských státech na úkor druhých. EFSI pro nás není pouze ekonomickým nástrojem, ale také politickým nástrojem, který se snaží, aby úroveň ve všech zemích eh, byla obdobná, abychom nakonec nedospěli k Evropě dvou rychlostí. Dalším implementačním principem je, že EFSI není v rozporu s fondy soudržnosti a s dalšími granty a finančními nástroji. Doplňuje je a očekává se, že bude představovat přidanou hodnotu k těm již existujícím nástrojům. Proto musíme jasně říci, že ani dnes, ani v budoucnosti by EFSI neměl nahradit další granty a nástroje, které Evropská unie poskytuje příslušným regionům a odvětvím. Za třetí, obnova produktivních investic, které by měly vést k, k růstu zaměstnanosti a růstu eh, ekonomiky, by měly být náležitě využity. A pokud chceme mobilizovat veškeré fondy co nejdříve, tak eh, ono to určitě eh, by šlo. Nicméně, jak říká agentura Ernst Young, tak EFSI eh, e se zaměřuje především na rizikové eh, projekty, například v znevýhodněných oblastech a tak dále. Jde tedy o to, aby ten ekonomický růst byl udržitelný. Ta investiční mapa a finanční ekosystém jejich zlepšení to není sprint, to je spíše maraton. Je třeba postupovat eh, pozvolna. Dále, pokud jde o kompetence ITRE, já jsem se zaměřila na šest následujících aspektů. Jednak sektorová diverzifikace při volbě projektů, především v oblasti energetiky, průmyslové infrastruktury, digitální ekonomiky, výzkumu a vývoje a také financování malých a středních podniků za druhé otázka adicionality, za třetí hospodářská zeměpisná diverzifikace, potom je zde také otázka propojování jednotlivých finančních nástrojů, rozšířená úloha toho poradního centra, hubu a potom také e, zlepšení toho právního prostředí, ve kterém se tento nástroj pohybuje. Já vás nebudu vyčerpávat podrobnostmi, spíše vám řeknu, jaké jsou hlavní směry v této zprávě. Pokud jde o budoucí průmyslovou kapacitu a konkurenční výhodu Evropské unie, zde kladu velký důraz především na digitální infrastrukturu, která se očekává, že bude v budoucích 20 eh, letech eh, dominantním sektorem a Evropská unie má potenciál zde mít vůdčí postavení. Měli bychom se především věnovat rizikové oblasti, to znamená kyberbezpečnost, internet věcí a samozřejmě rozvoj telekomunikačních sítí. V oblasti energetické účinnosti také navrhuji ambicioznější přístup, který by více odrážel závazky Evropské unie k konferenci smluvních stran COP21, to znamená 40 fondů by měly jít na infrastrukturu a projekty, které podporují činnost v oblasti klimatu. Také 20 financování by mělo jít na projekty, které podporují energetickou účinnost. Dále doporučujeme, aby EFSI se vyhnul podpoře fosilních proje- projektů nebo projektů, které využívají fosilních energií. Také zde máme samozřejmě to okénko pro malé a střední podniky a Myslíme si, že je také třeba zvýšit povědomí a viditelnost EFSI právě prostřednictvím toho Evropského centra pro investiční poradenství. Také je třeba klást důraz na úlohu komerčních bank, které eh, mohou zprostředkovávat EF, eh, fondy EFSI. Potom je zde ta adicionalita, ta by měla být klíčovým kritériem pro volbu projektů. Já nebudu podrobně hovořit o té adicionalitě a transparentnosti vybírání projektů. Ono je to velice složité a v tom návrhu mé zprávy je to podrobně rozepsáno. Chtěla bych pouze říci, že pro ty projekty v oblasti infrastruktury je velice důležité, aby tam měli tu takzvanou first loss guarantee, to znamená záruku proti těm počátečním rizikům, která by mohla odradit investory od takovýchto investičních iniciativ. Určitě je samozřejmě třeba efektivně propojovat financování v EFSI z dalších fondů, například z evropských strukturálních a investičních fondů. Často zde jsou eh, poměrně velké náklady a je tedy ty náklady na financování nějakým způsobem eh, vyrovnat. A uh, také jsou zde ty uh, projekty, na které banky nevždy přispívají, takže na ty bychom se také měli v EFSI zaměřit. Je také třeba podívat se na proces předkládání žádostí, o finance z EFSI. To jsou tedy v zásadě ty hlavní linie mého návrhu zprávy. Já se velice těším na vaše návrhy a komentáře. Těším se také na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se mi podaří vypracovat eh, kvalitní zprávu, která přispěje budoucnosti Evropy jako takové. Děkuji mnohokrát, Evo. A nyní dávám slovo kolegovi Marinesku, který pohovoří o tom druhém tématu. Prosím. You, you have seen, uh, my draft. Ano, seznámili jste se s mým návrhem stanoviska a já bych chtěl pouze se vyjádřit k otázce adicionality. Myslím si, že stávající definice musí být revidována, musíme doplnit ještě další faktory, tak abychom zabezpečili, aby i další faktory budou také respektovány, neboť mm, tady v rámci EFSI máme eh, pravidlo, předpis týkající se vy, vyššího rizika. A já bych se chtěl více dozvědět o již mobilizovaných, tedy využívaných investicích. Bylo by dobré, kdyby k tomu se mohla komise vyjádřit. Já se chci dozvědět, že 50% není založeno na celkové částce projektu, ale je to, vychází to pouze z mobilizovaných privátních investic. A to bych se chtěl dozvědět, zda tomu skutečně tak je. Takže tato částka peněz je využívána, ale kolik peněz se dostalo přímo k příjemcům, to je to nejdůležitější, neboť existují dohody v různých zemích s bankami, například pro malé a střední podniky, které by z nich měly těžit. Ale mě by zajímalo, kolik finančních prostředků skutečně malé a střední podniky využívají. Moje stanovisko hovoří i o dalších aspektech a doufám, že tyto aspekty budou brány v potaz pro zpracování druhého nového nařízení FC 2. Děkuji. Nyní pan Daug Daugilevič. Můžete možná zareagovat na to, co zde zaznělo. Byť pan Marinesku se obracel především na komisi, ale třeba k tomu budete moci v této fázi něco říci. Prosíme. Thank you very much. Děkuji vám. Já bych se chtěl omluvit za svůj hlas. Možná, že příliš hovořím právě o těchto tématech, ale nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a také paní zpravodajce i stínovým zpravodajům za práci na těchto důležitých tématech. Já bych chtěl začít ve stejném pořadí jako vy, takže já také nejdříve začnu s EFSI 2. Skupina EIB vítá návrh komise a my se domníváme, že radě se podařilo dospět k rozumnému kompromisu u mnoha témat. Máme samozřejmě ještě investiční mezery, to je problém a proto musíme také řešit eh, určitý pokles trhu a na to potřebujeme EFSI. My potřebujeme potřebujeme také odstranit překážky pro investice, to je v pilíři 3, to je problém, který musíme řešit především politicky. Nám je jasné, že EFSI by měl nadále zůstat tržním nástrojem, a má se zaměřit především na zaměstnanost, konkurenceschopnost a na růst ekonomiky. Jde o to, abychom se zaměřili tedy především na růst a konkurenceschopnost evropské ekonomiky. My také musíme dosažené výsledky obhajovat, a to souvisí právě s kritériem adicionality. My můžeme pravidla stále měnit, ale je důležité, abychom zachovali propojení mezi adicionalitou a rizikovým profilem u záruk. Je dobré, aby EFSI se prodloužil eh, směrem k soudržnosti, ale já osobně jsem poněkud znepokojen tomu, jsem znepokojen tím, že finanční nařízení vstoupí v platnost až ke konci roku 2017 či počátkem roku 2018. My potřebujeme finanční nařízení, abychom propojili FC a EFIS. ESIF. Musíme také zlepšit komunikaci a já chci poděkovat panu Marineskovi za to, že se i tomuto tématu věnoval. Já bych chtěl upozornit na několik problémů. Já jsem hovořil o tržním nástroji a předpovídatelnosti. My nechceme stanovovat nereálné cíle v oblasti ochrany klimatu. Jestliže zvýšíme cíle nerealisticky pro klima, pak si musíme vybrat, zdali tedy si vybereme eh, klimatické cíle, či zaměstnanost, či růst. Něco musí Eh, hla, hrát hlavní roli. My nemůžeme eh, například se zaměřit na klimatické cíle a na druhé straně také poskytovat úvěry malým a středním podnikům. My musíme smýšlet a postupovat realisticky a nesmíme se zaměřit pouze na staré, takzvané staré země, protože toto by eh, narušilo také situaci v oblasti PPP v nových zemích. To znamená, že já si myslím, že my bychom bychom měli zlepšit silniční síť ve Francii, v Německu, ve Španělsku. Nevím, proč by toto EIB neměla dělat a potom nespolupracující judikatur, judistikce. Rada musí nadál také schválit seznam těchto nekompatibilních jurisdikcích, protože potřebujeme stabilní prostředí. My také musíme hovořit jasným jazykem o požadavcích, které klademe na tyto jurisdikce, které si vzájemně konkurují. My také již jsme se zmínili o Centrum pro investiční poradenství, o druhém pilíři Junkrova plánu, ale zde chceme postupovat velmi reálně my se chceme zaměřit na méně rozvinuté trhy, ale tento nástroj musí nadále zůstat tržním nástrojem. A ten, toto centrum začíná pracovat a já se tomuto centru nechci dlouho věnovat. Já se chci eh, nyní zabývat mě pouze několika body ze zprávy pana Marinesku. Myslím si, že výsledky EFSI jsou dobré, ale nesmíme složit ruce do klína. Trhy jsou velice kolísavé v oblasti investic se nám nejeví do budoucna žádný růžový obrázek a také uvidíme, jak se na evropské ekonomice také projeví Brexit. Eh, Brexit bude mít určité dopady, ale nikdo neví jaké. Chci také říci, že celá řada důležitých aspektů, to je například otázka multiplikátoru, takže tuto otázku také řešíme a myslím si, že v roce 2018 ho můžeme analyzovat, ale již jsme vám několikrát řekli, že eh, multiplikátor ve výši asi 15 násobku je v pořádku v souvislosti s finančním nařízením. A pokud se týče zeměpisného rozložení EFSI, tak tady víte, že to záleží na pohledu na údaje. Podíváte-li se na využité investice, takže je to Itálie, Španělsko, Francie a Španělsko. Ale eh, když se na to podíváte z druhé strany, tedy podle podílu na HDP, eh, na obyvatele, tak je to Finsko, Irsko, Španělsko, Itálie, Lucembursko a nejlépe je se na to podívat podle podílu na HDP. Tak hlavní země, které čerpají, jsou Estonsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie a Řecko. Myslím si, že toto také musíme brát v potaz. My o tom můžeme samozřejmě eh, diskutovat detailněji proč eh, kohezní země využívají ve střední Evropě EFSI eh, méně. Já znám například také Polsko, které tady uvedeno není, ale Bulharsko je na tom dobře. Pokud se týče centra pro poradenství, tak toto centrum obdrželo 340 žádostí a čtyři pouze jsou ze soukromého sektoru. Já se domnívám, že to hovoří samo za sebe. pardon, byly to dvě třetiny požadavků z soukromého sektoru. A v současné době máme 18 investičních platform, které byly schváleny, které byly schváleny pod EFSI eh, eh, a které byly také poskytnuty v rámci SMEV. V současné době máme 13 op operací, které čerpají e, na projekty na Slovensku, Rumensku, Švédsku, Estonsku. A přesto přeze všechno musíme udělat více pro e, to, aby právě peníze z této části se více využívaly. A závěrem chci se vyjádřit o spolupráci s regionálními eh, bankami my eh, a národními podpůrnými bankami máme založené různé platformy, které jsme eh, vyvinuli s národními podpůrnými bankami, které také poskytují poradenské služby. Některé myšlenky, které že například EIB by mělo být vždy podřízeném mm, poloze, tak, tak to nejde, nelze a dělat, aby EIB neustále poskytovala granty. My bychom neměli smíchávat adicionalitu a subordinaci E, samozřejmě subordinace může fungovat v některých projektech, ale já budu upřímný. Určitě projekty, IT projekty mohou být adicionálními projekty v některých zemích, ale v jiných již ne, protože nebudou plnit příslušná kritéria. Vzhledem k rozdílným trhu my musíme zde postupovat zcela reálně. EFSI nadále je velkou výzvou pro nás, pro všechny, pro komisi, pro skupinu EIB. Jak již jsem řekl, tak my jsme spokojeni s výkonností, ale nehodláme eh, přestat pracovat. Myslím si, že toto je dobrá, dobrý příběh, dobrá věc pro občany EU. Děkujeme mnohokrát za vaši promluvu. Pokud budete souhlasit, rádi bychom eh, si tu vaši prezentaci také vzali, protože ty údaje jsou velice podnětné, my si to všichni velice rádi přečteme. A nyní stínový zpravodajové. Kolega LR EPP ke zprávě paní Kylie, prosím. Co nejsme eh, Nejdříve dovolte, abych paní Kajli eh, poděkoval za zprávu, také panu Marineskovi. Myslím si, že je to vlastně pokračování té otázky, tak jak už jsme ji měli. Pokud jde o mě a já jsem ekonom, tak za Německo mohu říci, že žádný z těch projektů, které byly financovány v Německu, by byly bývaly, nebyly financovány, protože na německém trhu by se nenašla banka, která by je zafinancovala. To je třeba říci. A EFSI má určitě své oprávnění, je to důležitý nástroj, ale eh, Neměli bychom to vidět zase růžovou optikou, protože eh, pro velké členské státy, eh, kde je eh, kapitálový trh zahlcen penězi, kde jsou velké fondy, a všechno to, co vzniklo z kapitálových zápůjček, to se v posledních letech vytvořilo. Takže po tom, co jsem řekl toto, mi dovolte ještě dvě, tři poznámky. Myslím, že pan Marinesku i pan Kali zaslouží náš dík, protože nás zbavili jedné lži. Eh, EFSI a výzku, podpora výzkumu eh, ze strany EFSI, to jsme, myslím, ani o tom neuvažovali. A teď vidíme, že je tady zajímavé řešení, že část těch eh, prostředků se uh, vlastně spojila také, je to, eh, jsou to prostředky z horizontu 2020 pro vědu a výzkum. To je cesta, kterou bychom doporužili také pro to, kde máme jasné nedostatky ve statistice a to, co je pro nás eh, důležité, to je kreativní průmysl. Myslím, že v této oblasti není žádná investice a docela nás to překvapuje, protože komise sama řekla, že v této oblasti se jedná o nemateriální statky a že ty prostředky jsou na to určené. To těžko se ženou peníze jinde. Když se podíváme do Ameriky, tak eh, počítačový průmysl, informační technologie v Americe na začátku vlastně byly průmyslem, kterému také nikdo nechtěl půjčit, eh, neexistovala možnost zajištění, financování. A tady v tomto případě v celém spektru hovoříme o stejném přístup, pro, problému, což je přístup k financím. A je mi líto, že v této oblasti ambice EFSI i ambice komise byly nejnižší. A není to způsobené trhem, není to klasický trh, je to trh, který vzniká tím, že neexistují finanční nástroje a tím není možné uh, skombinovat půjčky se soukromými bankami. Vrátím se k návrhu, který parlament už ve svém usnesení o kreativních průmyslech měl a má. Jde o to, abychom prostředky z EFSI dali do garantí Facility, čili finančního nástroje pro tyto kreativní oblasti. To jsou nástroje pro financování těch eh, projektů nebo plánů, které nelze eh, financovat ze strany bank. To znamená z této oblasti kreativní Evropy, kde je to podfinancované a mohli bychom do budoucna zase diskutovat, jestli to EFSI udělá, jestli to není příliš rozčleněné protože ty zájmy jsou tam eh, rozdílné, je těžké ucházet se o prostředky na takové malé projekty, ale je to podobné jako v Inofinu, kde se peníze dostaly zpátky na topping, na frontloading eh, v rámci eh, programu eh, na výzkum. I tady vlastně značná část do budoucna by měla jít z tohoto programu a měli bychom mít diferencovanější nástroje. Nebylo by to přerozdělování, ale je to převedení nebo rozdělení prostředků na existující eh, projekty, které spadají do výzkumu, vývoje, kreativního průmyslu daleko větší měrou. A já myslím, že na konci eh, každý projekt v podstatě bude chtít být kreativní, aby se naplnila statistika, ale já si myslím, že by bylo rozumnější stejnou cestou jako u výzkumu. To znamená top-up nebo frontloading postup pro existující nástroje, tak, abychom si uvědomili, že toto jsou věci, které, u kterých hrozí selhání a e, žádná banka, žádná spořitelna v Evropě to financovat nebude. Děkuji. Ehm, já také děkuji. Já jsem nestanovila stínovým zpravodajům časové lhůty. Měli byste hovořit přesně o polovinu méně, než eh, zatím kolega hovořil. Takže eh, prosím, abyste se trošku také sami omezili. Za kolegyni bude někdo eh, vystupovat kolega Čezák za EKR děkuji mnohokrát, paní předsedající, za slovo. Já velmi děkuji oběma zpravodajům. Mnohé členské státy považují EFSI za dobrý nástroj pro financování investičních činností a Polsko mezi ně patří. Pokud jde o prodloužení období fungování tohoto fondu, to si myslím, že by byla dobrá věc. Myslím si, že je také třeba přivítat ten koncept adicionality, protože to může vést k efektivnějšímu využívání financí z EFSI. A také vítáme ustanovení o transparentnosti v práci investičních výborů. Mám ale určité pochybnosti pokud jde o tu kondicionalitu spojenou s klimatickými cíly a nedostatkem žádných kritérií pro takovéto typ projektů, myslím si, že je to trošku diskriminující ustanovení ve srovnání s těmi dalšími oblastmi, jako jsou třeba investice v oblasti sociální. My musíme být také připraveni ty prostředky, které jdou z EFSI, propojit eh, s prostředky z jiných zdrojů. Doufám, že budeme moci o tom ještě dále diskutovat a že i na základě různých pozměňovacích návrhů dospějeme k co nejlepšímu výsledku. Na závěr bych vás chtěl pozvat na konferenci, kterou organizuji spolu s panem Parembou, na kterou budeme zvát celou řadu expertů, kteří se budou zabývat úlohou EFSI v různých členských státech. Konat se konference bude zde v Evropském parlamentu v březnu. Děkuji za EKR pan kolega Tošinovský. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych eh, jako stínový zpravodaj EFSI bych chtěl velmi poděkovat panu Marinesku za eh, jeho zprávu, protože v mnoha bodech s ním velmi souhlasím Eh, a myslím si, že je to velmi dobrý eh, realistický pohled na, na EFSI, tak jak jsme o něm diskutovali eh, při jeho spouštění. Zdůraznil bych to, co je uvedeno ve zprávě pana kolegy Marineska, a to je zejména geografickou nevyváženost, která doposud celý fond pro strategické investice doprovází Možná, že je to nedostatkem informací, přesnějších informací, tak jak o něm pan Marinesku hovoří. Pokud by, chceme, aby tedy bylo EFSI bráno seriózně, musíme, eh, musí se poměr čerpání mezi E15 a E13, jakkoliv to nazveme, eh, samozřejmě změnit, protože ten poměr je příliš, eh, příliš značný. Dalším bodem, který bych rád zmínil, jsou finanční prostředky EFSI Nesmí se opakovat eh, situace, že k financování EFSI budou použity prostředky z jiných fondů. Eh, CEF i Horizon 2020 eh, mají své opodstatnění a byly vytvořeny k jasně definovanému účelu. a vzpomínám si jako zpravodaj za jednu část CEFu, že právě jsme velmi dbali na účelové směřování, které CEF definoval. Tady se dostáváme trošku do protilehlých Ehm, e, do protilehlé situace. Ve chvíli, kdy se razantně sníží prostředky, se jejich účel vytrácí a podporuji proto, aby se při revizi víceletého finančního rámce vzal tento fakt v úvahu. S tím i souvisí má poslední poznámka a to je podpora propojení EFSI s dalšími strukturálními investičními fondy, tedy na jejich e, nahrazení, ale ne na jejich nahrazení, ale využití jako synergii, které toto má provázet. Děkuji velmi panu kolegu Marinesku a eh, těším se na spolupráci pro vypracování té finální verze zprávy. Thank you very much. Eh, Nyní má slovo kolega Rike, který je stínovým zpravodajem za obě ty zprávy, takže máte dvakrát více času. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem stínovým zpravodajem pro obě dvě zprávy. Nejprve tedy ke zprávě kolega, kolegy Marinesku. Já bych se chtěl Chtěl bych mu poděkovat za kvalitu té zprávy a abych neopakoval to, co zde již zaznělo, tak pouze několik poznámek. Určitě je zde příliš velká koncentrace těch projektů v některých členských státech, ale myslím si, že to je takový počáteční problém a je to také díky tomu, že někteří jsou prostě schopni rychleji zareagovat, protože již to mají zajeté. Potom je zde také sektorová a tematická koncentrace. To bych chtěl také zdůraznit, protože transport a in, dopravní infrastruktury zde vyšly trošičku zkrátka ten fond by měl, respektive ty projekty by měly mít eh, evropskou přidanou hodnotu. A mohli bychom se zde určitě inspirovat i již existujícími podobnými projekty. Pokud jde o tu počáteční fázi EFSI, my jsme nejprve eh, jak si nevěděli, jak by ty záruky měly být poskytovány v oblasti výzkumu tam máme 2,2 miliardy a ty záruky 8 miliard a ani eh, komise, ani Evropská investiční banka se nezabývají eh, strukturováním investic v jednotlivých eh, členských státech. To není jejich úkol. A pokud jde o ty investiční platformy, tak my samozřejmě chápeme, že ta adicionalita má své místo, ale je určitě třeba ocenit, že těch platform je již 21, což eh, je tedy zásluhou AIB. Potom k té zprávě paní Kajly. Za prvé, je zde eh, tedy eh, snaha o ochranu nástroje na propojení Evropy, ale pokud jde o to, co zpráva navrhuje, tam eh, s tím eh, příliš nesouhlasím. Komise hovořila o částce nebo o hodnotě 33,4 a my s tím příliš nesouhlasíme. Evropská investiční banka by měla více riskovat a dále je také třeba uklidnit trhy. A souhlasím ale také s tím, že u těch oblastí, do kterých eh, dostávají, které dostávají ty prostředky, tak tam by Evropská investiční banka měla jít ještě dále. Měli bychom jaksi více klást důraz na ty záruky a na ten blending z jednotlivých zdrojů, protože pokud EIB v případě toho blendingu nepůjde dále, tak to může vést k tomu, že trh ztratí odvahu. A dále je třeba zdůraznit nezbytnou spolupráci na národní i regionální úrovni. Pak by asi bylo také dobré aby se evropské instituce znovu zamyslely nad eh, dodržováním paktu růstu a stability. A pokud jde o výzkum a vývoj, tam eh, samozřejmě eh, ve veškerých oblastech by měla probíhat co nejužší spolupráce a měli bychom do té působnosti tohoto fondu zařadit eh, také výzkum a vývoj v oblasti obrany. To si myslím, že by v tom mechanismu opravdu nemělo chybět. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Riketovi také za stručnost jeho projevu a já bych nyní dala ještě jednou slovo Evě Kylie, která zde zastupuje kolegyni Van Brent, eh, aby se vyjádřila k té zprávě pana Marinesku. Prosím, Evo. Děkuji opět za slovo, paní předsedkyně. Nyní tedy hovořím za stínovou zpravodajku Kathleen van Brent, která zde dnes bohužel nemůže být. Ona se omlouvá, ale vede důležitou misi Paní Van eh, Brent se domnívá, že je důležité, že EFSI se snaží zaplnit ty investiční mezery, které v Evropě ještě existují, ale musíme zajistit, aby ty podporované investice byly skutečně ty správné, aby podporovaly reálnou ekonomiku a byly v souladu s klimatickými síly a s cíly pařížské konference. Bohužel veškeré projekty toto nesplňují. Například 26 procent těch energetických projektů byly projekty v oblasti fosilních paliv. A to musíme ukončit pokud chceme podporovat energetické projekty, musí být v souladu s energetickými a klimatickými cíly, které nám pomohou, abychom se stali jedničkou v obnovitelných energiích a aby byla podpořena energetická účinnost. Také nesmíme zapomínat na to, že EFSI byl vyvinut proto, aby podporoval inovativní a rizikové projekty, které mají problémy se získáním investic na eh, soukromém trhu a plynová infrastruktura ta těmto požadavkům neodpovídá stejně tak ani jako ty velké projekty například eh, těch přímořských větrných elektráren a jiné projekty obnovitelných zdrojů. EFSI by se měl soustředit například na drobnější inovativní projekty v oblasti zlepšení energetické účinnosti, třeba na obnovu evropských budov, domů to jsou projekty, které dosud nejsou dostatečně zastoupené. A také to poradní centrum ještě nepracuje na plné obrátky, investiční platformy ještě všechny neexistují nebo nemají dostatečný výkon a také propojení s národními bankami není dostatečně vybudováno. To jsou ty tři hlavní problémy, kterými se musíme ještě zabývat. I Eh, u toho druhého období fungování EFSI. Důležité je také poskytovat transparentní a jasné informace, protože my například nemáme příliš mnoho informací o tom, jak probíhají ta rozhodování o výběru projektů a jaká, jaké je tam stanovování priorit jak se třeba aplikují kritéria podle těch scoreboardů, srovnávacích tabulek. Takže určitě u, těchto, u tohoto rozhodování je třeba mít eh, transparentnější informace a Veřejnost by je měla mít k dispozici v těch počátečních fázích eh, nějakým eh, schůdným eh, způsobem. Občané často nevědí, nebo podniky často nevědí, jak mají vůbec žádat a zde by důležitou úlohu mělo hrát eh, to Evropské eh, centrum, které by ale mělo mít odpovídající počet zaměstnanců, tak aby mohlo plnit své úkoly. A na závěr a obecně líbí se nám ty počáteční výsledky, nebo ty výsledky té první fáze EFSI, souhlasíme s prodloužením doby trvání, myslíme si ale, že je třeba vše pečlivě prostudovat a provést určité změny tak, aby ten fond skutečně doplňoval ty stávající zdroje a také, aby se opravdu soustředil na ty inovativní a rizikové projekty. Děkuji. Děkuji, Evo. Kolega z GUE, Benito Ziluaga. Později. Dobře. Takže pan Ziluaga. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád vyjádřil k tomuto fondu EFSI, který se snaží reagovat na nedostatek veřejných investic, ale místo, aby mobilizoval veřejné fondy, se komise rozhodla vybudovat nový finanční mechanismus, který nakonec poskytuje stejně veřejné záruky soukromým projektům což se potom projevuje v privatizaci zisků a socializaci ztrát. A není to tedy vhodný nástroj pro naše cíle a výzvy. Máme zde eh, různé eh, zprávy například od nevládních organizací, které říkají o tom, že nejsou plněny požadavky udržitelnosti, nesoustředíme se na obnovitelné zdroje, EFSI se soustředí především na, nebo hodně na fosilní zdroje, na plynovou infrastrukturu, také na projekty, jako jsou dálnice nebo letiště také není splněna ta geografická eh, distribuce, protože Francie a Itálie a Spojené království mají 52% těch projektů, neplní se ani ta adicionalita a EFSI eh, v zásadě nahradil ty konvenční půjčky, které dříve Evropská investiční banka poskytovala. A potom samozřejmě je zde i problém s transparentností, protože ty informace, které se zveřejňují, nejsou dostatečné. Bylo by logické, abychom toho prodloužení Junckerova plánu využili, abychom tyto nedostatky odstranili. Nicméně, bohužel, v současnosti těch změn je tam eh, velice málo eh, s výjimkou toho navýšení o půl eh, miliardy eur, což tedy ale je jak si eh, to příliš tu rentabilitu neovlivní. Nicméně chtěl bych tedy eh, poděkovat eh, paní zpravodajce. Myslím si, že s řadou věcí je třeba souhlasit s tím důrazem na soulad s pařížskými cíly v oblasti klimatu, také na omezení podpory fosilních projektů a na podporu zaměstnanosti. Zašleme k tomu ještě své připomínky. My si myslíme, že by ten EFSI byl eh, skvělým eh, motorem pro řadu eh, průmyslových sektorů při té energetické transformaci, při přechodu na jiné zdroje. Například by se toho mohlo využít při izolaci budov, tak jak jsme o tom hovořili dnes dopoledne. Myslíme si také, že je třeba opravdu odstranit tu, to financování eh, plynovodů a fosilních eh, projektů, protože ty často z důvodu toho, že byly přeshraniční, tu podporu získali a už se nepřihlíželo k tomu, zda plní klimatické cíle. A myslíme si, že to rozšíření EFSI nebo prodloužení EFSI by mělo také více podporovat veřejný sektor a zaměstnanost. Děkuji. Nyní kolega Turmes k oběma zprávám. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve obecně. EFSI 1 byl politický a psychologický fond, takže jde o to, že tento fond znamenal nové investice pro Evropu, ale buďme upřímní, vzhledem k časo časovým omezením, tak můžeme říci, že první etapa zdaleka není perfektní a my bychom měli o tom hovořit upřímně. A není to poprvé, kdy takto hovoří EIB. Vy přece spravujete naše peníze, je to 15 miliard finančních prostředků EU. My jsme oprávněni stanovit kritéria a požadavky a vy byste také si to měli uvědomovat a neměli hovořit tak obecně. Pan Eller má pravdu. Na některých trzích vůbec nedošlo k žádné adicionalitě a k dalším efektům. Takže tento parlament musí dobře pochopit první fázi, ale musí také vyvodit e, závěry a zkušenosti. Například, e, že tady nebyla dostatečná země, geografická vyváženost také. Tady neměli jsme dostatečnou technickou podporu. A tady pro druhou etapu nadále tady máte pouze 20 milionů. A energetická účinnost je nízká, protože tady je několik projektů, hodně projektů a my jsme neměli agregát v první etapě, tak nemáme dostatek projektů, které by se měly realizovat a které se nalezají v přípravě. A v oblasti účinnosti máme tady nedostatek technické pomoci a právě proto se nepřipravují další projekty. Vy můžete nastartovat poptávku eh, technickou pomocí a ne opočně, ne opočně, no, ne opačně. A to tedy všechno znamená a pan Marinesku toto velice dobře naznačil opravdu ukazuje na správná místa a vyvozuje poučení. To znamená, že my musíme se dohodnout a také musíme účelově alokovat peníze na klimatické účely. A vy tady v podstatě eh, zamítáte, odmítáte těch 40 a já se pokusím Eh, abychom zde stanovili dokonce vyšší cíle. Eh, pokud se týče technické pomoci, jestli je tady někdo za komisi, prosím, vysvětlete nám to, že je to 800 8% eh, finančních prostředků je určeno na finanční pomoc. A mě by zajímalo, zdali toto bylo úspěšné, jestli nám tyto peníze stačily, jinak bychom potřebovali více prostředků. Další dva příklady. E, například obnovitelné zdroje v Rumunsku. Všichni, když se na to podíváte, tak například máte větrné elektrárny, které, když jsou instalovány v Německu, tak to stojí méně, než když jsou instalovány malé větrné elektrárny v Rumunsku. A já si myslím, že bychom měli také snížit náklady na instalování obnovitelných zdrojů ve východní Evropě. A po několika letech tady nemáme žádné výsledky. Jak je to to možné? Jak to, že tady nedošlo k žádnému pokroku? Jak to, že tyto náklady na instalaci se nesnížily? My musíme mít tyto cíle a musíme je také naplňovat. A pokud se týče scoreboardu, tak tady je to trošku všechno zamlžené. Vy dobře víte, že součást dohody s parlamentem byla také tato tabulka, ten scoreboard. A my jsme to neudělali pro legraci. My jsme chtěli mít dobrý kontrolní nástroj pro 8 miliard. A my e, nemůžeme takto dále vágně postupovat. A vy hovoříte také o tom, že by se měly vrátit peníze do přímo alokovaných projektů. Děkuji kolegovi Turmesovi. Prosím dalšího řečníka. Děkuji. I já bych chtěla poděkovat panu Marineskovi za jeho zprávu a já se předložila pozměňovací návrhy, které chtějí zprávu v některých místech zlepšit. Já souhlasím také s tím, co řekl pan Marinesku o investicích, které se musí provést. Podíváte-li se na stávající situaci, tak je velice těžké vyhodnotit, zdali opravdu EFSI dosáhl těch pozitivních výsledků, které měl dosáhnout. Myslím si, že evaluace je velice důležitá. Také národní my jsme zatím v Řecku eh, zatím neviděli přímé úsilí a také přímý eh, využití finančních prostředků a také nevidíme žádné multiplikační efekty. Ne, máme zatím žádné eh, doklady a ani analýzu využití prostředků. určité věci, eh, hodnocení určitých věcí je možná předčasné. A jak již bylo předtím řečeno, jsou zde vel, je zde velká zeměpisná nerovnováha. A zdá se, že především z tohoto fondu těží velké eh, země a tak tady také musí existovat komplementarita se strukturálními fondy. A myslím si také, že provádění projektů není dostatečně transparentní. Nevím, zdali máme záruky proto zdali, by, eh, zdali opravdu je zaručeno, že jsme potřebovali EFSI, možná, že jsme mohli získat také prostředky z jiných zdrojů. A myslím si, že tady je jistá rozpočtová nespravedlnost a musíme se podívat také na to, jak jsou náklady zdůvodňovány. A u nás v Řecku máme memorandum, vy všichni znáte naší finanční situaci. A dám vám příklad. Je to otázka privatizace 14 regionálních letišť. A v těchto případech eh, eh, pak při modernizaci těchto letišť eh, získal ten nový majitel tyto finanční prostředky a on jediný z nich těžil. byly to prostředky využité pro zvýšení životní úroveň obyvatel. Děkuji. Kolegyně Damáto opět ke oběma zprávám. Děkuji, paní předsedkyně. Implementace EFSI potvrdila to, co jsme si mysleli. To znamená, potvrdili se naše obavy. Jde o investiční plán, eh, kde ty synergie a ta adicionalita ve skutečnosti nejsou realizovány. A v mnoha různých případech je to vše velice nejasné, projekty v oblasti eh, silniční dopravy infrastruktury v oblasti eh, plynu nebo velké větrné elektrárny. To jsou projekty, které zde byly podpořeny, ale nikoli například nějaké drobné projekty v eh, oblasti obnovitelných energií. Často jde pouze o přání, nikoli o reálné projekty. Pokud jde o transparentnost, na stránkách EIB eh, e se objevuje celá řada těch eh, podpořených projektů, ale nevíme, jaká pro ně byla selekční kritéria a často ani ty číselné údaje jsou nezveřejněny, zůstávají nezveřejněny. Stále se eh, zde jaksi nedostatečně podporují i malé a střední podniky. My bohužel nevíme, kolik těch pracovních míst zde díky tomuto fondu vzniklo. Nevíme, zda jde o kvalitní pracovní místa. Nevytváříme zde nějakou eh, vlastně další eh, bublinu, která potom praskne. Zdá se, že toto je pouze eh, zaměřeno na různé bankovní zprostředkovatele. A pokud jde o prodloužení, tohoto fondu Evropský účetní dvor ve své zprávě řekl, že existuje málo důkazů o tom, že prodloužení EFSI a jeho navýšení je odůvodněné. A účetní dvůr také kritizuje, že zde jaksi nebyl proveden eh, nezávis, ne, nebylo provedeno nezávislé hodnocení. Ta studie, která byla skutečně nezávislá, se objevila až později a v ní se uvádí, že je ještě příliš brzy, aby efektivnost toho nástroje mohla být z, z, zhodnocena, například pokud jde o tu přidanou hodnotu, snižování nezaměstnanosti a podpora růstu. EFSI v podstatě nepomáhá reálné ekonomice, ale zdá se, že vytváří pouze jakési mídlové bubliny, které prasknou a zmizí. Občané by měli eh, profitovat spíše z projektů, které se zaměřují na obnovitelné zdroje, na čisté životní prostředí, to jsou věci, kterým se věnují především malé a střední podniky a stále zde tedy nemáme ten odpovídající efekt. Děkuji kolegyni Kaper ani Šefhaus, kolegu Šefhausera zde nevidím, takže kolegyně Spiraky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pouze konstatovat, tři body, na kterých se snad můžeme shodnout, a to je koncentrace zeměpisného charakteru, za druhé nový segment investicí a za třetí eh, fungování podpůrných bank. Takže za prvé zeměpisné rozložení. EFSI je e, z 90% koncentrováno v EU 15 a pouze 9% je v 13 e, nových členských státech. Takže e, to není dobrá vizitku. Za druhé, způsobilé sektory. A zde musíme rozšířit kategorie projekty projekty. návrh na prodloužení platnosti EFSI je také důležité eh, se zaměřit na cestovní ruch a také na cirkulární oběhovou ekonomiku. A za třetí, potom národní podpůrné banky, jak jsou stanovovány v Řecku, zatím takovou takováto banka stanovena nebyla a takovéto banky jsou mimořádně důležité pro čerpání fondů z EFSI. Naše debata je u konce. Nyní dáme slovo zástupci Evropské komise. Poprosím vás, abyste byl stručný, ale abyste samozřejmě reagoval na to, co jste slyšel pan kolega Tozány. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také za příležitost, aby se komise mohla vyjádřit. Já bych chtěl poděkovat eh, všem eh, diskutujícím a především pak oběma zpravodajům za velice kvalitní zprávy a diskusy. Já bych na úvod zmínil dvě oblasti, eh, tra- adicionalitu a transparentnost. Ta adicionalita skutečně je pro FCU střední. A jak paní zpravodajka řekla, zde nejde o nějaký sprint, o velké užitky v krátkém čase. Zde jde spíše o dlouhodobou činnost, o jakýsi maraton. Pokud jde o ty sektory, které zpravodajové citovali, skutečně by měly být eh, v centru pozornosti EFSI. Ta adicionalita jistě musí být posílena, jak tím, že budeme mít odpovídající kritéria způsobilosti, tak eh, také kritéria toho, co ta adicionalita vlastně je. Někdy se zde hovořilo o tom, že bychom měli využívat veškeré produkty, které má Evropská investiční banka k dispozici. A jedním z problémů v rámci adicionality jsou ty dálnice. Je zde požadavek, respektive dálnice by neměly být eh, na západě financovány eh, z fondu EPSI, protože zde v podstatě je možné ty dálnice financovat v rámci soukromého a veřejného partnerství. Totež se týká klimatu. Klima je horizontální cíl a je třeba podpořit klimatické cíle prostřednictvím projektů v různých odvětvech, odvětvích. Pokud jde o tu transparentnost, my samozřejmě nemůžeme veškerá ta kritéria pro adicionalitu zapsat do nařízení. Ale ta transparentnost je vlastně druhou stranou jedné mince. My třeba navrhujeme ty scoreboardy zveřejnit. Také chceme, aby veškeré záruky v rámci EFSI byly si veřejně rozhodovány a důležité je také získat odpovídající zpětnou vazbu. A v komisi diskutujeme také o tom, co by mělo být financováno ze strany EFSI a co granty strukturálními fondy z Horizontu 2020 a podobně. Já si myslím, že ty nástroje jsou zcela komplementární, protože slouží posilování koheze, růstu a zaměstnanosti v Evropské unii, ale ne vždy se zaměřují na tytéž projekty a v některých případech, a na to právě klademe důraz, tam kde je přidaná hodnota toho, že EFSI může fungovat třeba s financováním ze strukturálních fondů, tak bychom to měli podporovat. A jsem velice rád, že váš výbor podporuje usnadnění této kombinace různých zdrojů, například prostřednictvím nařízení Omnibus. K těm geografickým nerovnováhám. Důležité určitě je, aby ty projekty pocházely ze všech členských států. My klademe důraz právě na to Evropské centrum, aby se zaměřovalo na ty eh, nízce zastoupené země či oblasti či sektory. Především v těch eh, zemích soudržnosti. Ještě k tomu Evropskému centru pro investiční poradenství. Sdílíme váš názor, že jde o klíčový nástroj. Otázka je, zda těch 20 milionů mu stačí. E, my jsme tam ale tyto prostředky dali v letech 2015 a 2016. Ty částky ale nejsou zcela využívány, protože to centrum vlastně doplňuje další obdobná centra v dalších finančních nástrojích. Komise se ale snaží, aby z tohoto fondu byly financovány i další projekty, především třeba v té zmiňované energetické účinnosti. Pokud jde o rozpočet, snížení těch záruk na 35%, to bylo promyšlené. Spatřujeme určité rizikové snižování této míry ještě níže protože nechceme, aby vznikl dojem, že EFSI se nezaměřuje na rizikové oblasti. Není tomu tak. My se zaměřujeme na ty rizikové investice, ale nechtěli bychom, aby ten eh, rozpočet jaksi byl nepřiměřený těm zárukám. Také třeba se eh, zabývat eh, hodnocením ratingových agentur, které se dívají na rozpočet EU jako celek. Pokud jde o pakt růstu a stability, tak i v tom stávajícím EFSI členské státy, které přispívají, tak ty příspěvky jsou v zásadě brány jako jednorázové příspěvky. Ale pokud bychom to rozšířili na všechny projekty, tak eh, to asi není řešení, to potom bychom asi měli diskutovat především na politické úrovni, případně případ od případu. Vítáme texty výboru, které se týkají těch nespolupracujících jurisdikcí. Zde je třeba upřesnit, že rada rozhodla, že vypracuje do konce tohoto roku seznam těch nespolupracujících jurisdikcí pak je zde ale ještě politický požadavek ze strany komise a EIB, abychom spolupracovali na možných eh, rizicích eh, pověsti Evropské unie. Například je třeba zajistit, aby Unie nebyla kritizována, že podporuje nějaké příliš rizikové projekty. Také jsou zde určité aktualizace v oblasti daňové politiky. Pokud jde o dotazy, které zde zazněly, těch 170 milionů, které byly dosud mobilizovány, to jsou schválené částky a asi 60 z toho pochází ze soukromého sektoru. Ty vyplacené částky tam se to začalo postupně navyšovat nyní. Malé a střední podniky dostávají asi 100 tisíc, asi 100 tisíc malých a středních podniků dostává finance z EPSI. Rovněž v rámci projektu Creative Europe chceme fondu EFSI využívat eh, od roku 2017, abychom eh, navýšili záruční nástroj v oblasti eh, kreativity aktivního průmyslu a kultury a ještě k těm dopadům na zaměstnanost. Je to samozřejmě velice důležitý cíl, ale je obtížné měřit ty výsledky. Evropská investiční banka nyní vypracovává příslušný hodnotící model a do konce roku snad budeme schopni poskytnout více podrobností. Děkujeme doktoru Kazonimu. Vy jste hovořil dlouze, ale velice přesně jste reagoval na ty odpovědi. To se zde moc často neděje, takže děkuji. A ještě dám slovo našim třem řečníkům, kolegovi Daugielevičovi. Opět poprosím, abyste hovoril stručně. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci vyjádřit konkrétně, ale raději ještě některé body eh, zodpovím písemně, protože to bude ta nejpřesnější odpověď. A to je například otázka pana Česáka a také dalších, kteří se ptali na fosilní projekty a energetickou účinnost a projekty v této oblasti. My v této oblasti musíme postupovat velice opatrně a také e, e, přesně, protože EIB je největším věřitelem a poskytovatelem úvěrů v této oblasti na celém světě. Takže my musíme vycházet tedy z energetické účinnosti a politiky v EU. Komise také hovořila o kreativním průmyslu. Tento, tato facilita je novou facilitou a skupina EIB má zájem podporovat různé sociální sektory, ale také tvůrčí průmysl a to je mimo rámec FC EIB a skupina FC. EIB e, e, e je 20% EFSI a 80% je mimo EFSI. To znamená, že také financujeme nemocnice, školy, vzdělávací akce a podobně. Já vám nechci dávat nyní všechna čísla, ale tato čísla jsou velice závažná a velká. Pak se tady také hovořilo o obraně a EFSI. Nevím, zdali o to máte zájem ale vy si zajisté uvědomujete, že probíhá o novém eh, návrhu v radě o obraně a také EIB e, e chtělo v k této oblasti přispět, především podpořit eh, oblast RD u malých a středních podniků. Já zatím o tom nemohu říct nic konkrétně, ale není velice pravděpodobné, že rada by chtěla pokrývat oblast obrany z EFSI. Pan Turmes, já s vámi souhlasím, s vaší analýzou, jak vznikl EFSI. Já myslím, že já jsem se vyjadřoval velice realisticky. My jsme velice rádi, že EFSI plní své cíle, ale máme ještě také další prostor pro zlepšení. Je tady celá řada bodů, u kterých si myslíme, že musíme komisi, radě a parlamentu předložit naše argumenty, protože my musíme provádět tyto projekty a také jsme za ně zodpovědní, e, například vůči účetnímu dvoru. Dostáváme různé rady a doporučení, ale EIB také zodpovídá za provádění projektu a také zodpovídá za stanovené záruky. Takže na tom se přece shodneme. My vy jste řekl, že využíváme vaše peníze. Ano, vaše peníze používáme jako záruku a to bylo rozhodnutí rady. A my máme všichni jeden zájem, který sdílíme. investice do energetiky a do klimatu. Vy jste tady zmínili Rumunsko. Vy víte, že rumunská vláda změnila legislativu pro eh, eh, obnovitelné zdroje a tam již není dobré investiční prostředí. Víte také, co se stalo ve Španělsku? Já chci říci, že dobře víte, že v průběhu finanční krize eh, legislativa se hodně změnila v tomto segmentu, takže my nemůžeme vrátit hodiny zpět a vymýšlet si nové projekty a investice, takže my musíme také reagovat na změnu prostředí. A my vidíme, že došlo k posunu od obnovitelných zdrojů k zabezpečení energetických zdrojů. Vy toto také víte. A také byla zpracována zpráva, kterou vám mohu poskytnout. Zde byly zpracovány zprávy v rámci třetího pilíře Junkrova plánu. Takže my opravdu zde postupujeme transparentně. Sí. Eh... Ano, děkuji. Já bych to stručně komentoval. My asi nemáme u Rumunska stejné informace. V loňském roce ty investice vzrostly a Rumunsko je nyní největš, jedním z největších producentů větrné a solární energie. A pokud jde o dotace, tak Rumunsko se rozhodlo přijmout kroky, aby eh, snížilo tu dotaci 114 euro na megawatt hodinu. A to vedlo k návratu investic eh, za dva a půl roku. A díky tomu jsme se tedy vrátili k realistické úrovni dotací Bylo to pozitivní jak pro podniky, tak pro občany. A já bych vás prosila, abyste se podíval na to, jaké jsou oficiální údaje, pokud jde o Rumunsko. Děkuji za toto vyjasnění a ještě dáme slovo Evě Kajli a panu Marineskovi. Hovořte prosím stručně, protože máte velké spoždění, máme velké spoždění oproti programu. Prosím Evu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vážení kolegové, za pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že všichni v zásadě souhlasíme s tím, že je třeba odstranit selhání trhu na úrovni malých a středních podniků, je třeba pomoci tvůrčímu průmyslu, zde se shoduji s panem Hellerem, je třeba také zamyslet se nad tím, jak by pakt růstu a stability měl být změněn, aby podpořil investice z EFSI. EFSI samozřejmě nemůže nahradit další fondy a není to ani grant. Musí být zodpovědný z hlediska životního prostředí, samozřejmě v rozumné míře. A EFSI také není nějakým všelékem. To neefektivní fungování Evropského centra, pokud tam je, tak by mělo být řešeno a věnovat bych se měla pozornost i strukturálním problémů v členských státech, které čelí strukturálním problémům a hlavním kritériem pro přístup eh, k EFSI bude samozřejmě ten blending a vyplňování těch investičních mezer v Evropské unii. Jak jsem říkala, těším se na vaše příspěvky a také se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji, protože naším cílem je e, připravit co nejlepší stanovisko o prodloužení doby trvání EFSI a myslíme si, že to přinese jasný signál všem stakeholderům. Děkuji a ještě kolega Marinesku. Já také všem kolegům děkuji za vstupy do diskuse. Doufám, že budete předkládat také pozměňovací návrhy, pokud se budete domnívat, že je to nezbytné. V každém případě děkuji také za vaše slova. Stručně Rumunsko, pan Turmes. V Rumunsku obnovitelné zdroje tvoří 30 poptávky, což podle mého názoru je velice dobré ve srovnání s dalšími členskými státy. A z důvodu těch velice velkorysých dotací. Máme eh, schváleno více projektů na instalaci zařízení na obnovitelnou energii, než eh, je současná poptávka. Takže je to dobré, ale musíme se zároveň zaměřit na správný energetický mix, protože pokud je chladno a ne, nesvítí dost slunce a nefouká vítr, tak potom je potřeba využít fosilních paliv. Uhlí. A musíte prostě mít nějaké fosilní elektrárny. K těm fosilním palivům, protože zde byly některé komentáře proti tomu, možná, že není nezbytné používat EPSy pro podporu nových elektráren, ale máme zde cíl snižování emisí a na to si myslím, že by ty prostředky z EFSI měly jít. Protože tento typ eh, produkce energie, ten zde zůstane ještě dlouho a my se musíme soustředovat na snižování emisí a na to se to, myslím, využít dá. Ta adicionalita. Já se domnívám, že EFSI by měl financovat projekty, které nedostanou prostředky z bank. A já když se podívám na seznam těch projektů, tak ale nevidím žádné projekty, které by prostředky z EIB nedostaly. To je můj komentář a vy mi tady ještě písemně odpovíte a dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Děkuji mnohokrát, uzavíráme diskusi, máme čtvrt hodiny spoždění, ale myslím se, že to bylo příliš důležité na to, abychom to časově omezovali, asi bychom to měli lépe naplánovat, abychom měli více času na takto důležitá témata, protože si myslím, že celá řada kolegů, včetně mne samotné, se svého příspěvku do diskuse vzdali. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 2. března, 25. dubna hlasování v ITRE, 15. května obecné hlasování ve výboru budget Econ, protože to jsou hlavní výbory a na plenáce to se ještě neví. Děkuji našemu hostu, děkuji vám všem za diskusi a rychle přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Požádala bych eh, pana doktora Paola Bertoldiho, aby se zde usadil vedle nás a omlouvám se mu za spoždění, které máme. si si A začneme prezentací jedné velice důležité studie. Prosím, odejděte ze sálu, pokud chcete odejít rychle a tiše. Ta studie se týká vývoje spotřeby energie a energetické účinnosti v Evropské unii v období od roku 2000 do roku 2014. A pan doktor Paolo Bertoldi pochází ze Joint Research Center a v deseti minutách pohovoří o výsledcích této studie. Grazie, signor. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám. Prosím, upuste rychle sál. Děkuji vám za pozvání, abych prezentoval tuto studii, který kterou zpracoval naše společné výzkumné centrum my jsme analyzovali eh, trendy ve spotřebě energií eh, v letech 2000 až 2014 a to především v budovách a také eh, v dopravě. Naším cílem je propojit spotřebu energie s vstupními faktory což je HDP, růst o počtu obyvatel, klimatické změny, protože to také účinnost musíme propojit také se strukturálními změnami v oblasti průmyslu. Máme tady ukazatele, to jsou ukazatele, nástroje na pochopení interakce jednotlivých faktorů. Takže my jsme se zabývali také rezidenční oblastí, a tady je například zohledňujeme eh, počet obydlí bytů, potom využití zařízení, která spotřebovají energii. Takže celková eh, spotřeba energie eh, je taková, že došlo k poklesu od roku 2006 a v současné době podíváme-li se na cíl 2020, tak nejsme dalek daleko od tohoto cíle. V roce 2014 jsme byli vzdáleni pouze 1,5% a tady vidíme, že došlo k velkému poklesu ve spotřebě energie, což je velice dobré. Podíváte-li se na nejdůležitější identikátory, to je intenzita a to je spotřeba ve srovnání s HDP, také zde došlo k poklesu a to o 2,5 za rok naše ekonomika rostla a spotřeba se snížila, to znamená, že došlo k decouplingu, což je velký úspěch. Podíváme-li se eh, na spotřebu koncovými spotřebiteli, tak tady vidíme velice podobné eh, trendy jako u, primární, eh, u spotřeby primární energie. A tady vidíme, že dokonce jsme pod cílem, či jsme překročili cíl stanovený pro rok 2020. Od tady vidíte tuto křivku podíváte-li se na jednotlivá odvětví, červená je doprava, tady ta křivka je víceméně rovná, k velkému pokloslo v rezidenčním a průmyslovém sektoru, pouze je v jediném sektoru, kde došlo k nárůstu spotřeby, to je oblast služeb, protože používají lidé stále více služeb závislých na energii. Podíváme-li se na členské státy, tak podívejte se na, tu modrou, na ten modrý sloupeček. Ne ve všech zemích došlo k poklesu, na pravé straně došlo k poklesu a na levé straně máme tedy Řecko a pak následuje Spojené království, Švédsko a Belgie. Tady došlo v některých letech poklesu a v některých eh, obě, odvětvích však došlo k nárůstu. Já se pokusím hovořit poněkud pomaleji, říká řečník vzhledem k tomu, že mluví velice rychle. A potom máme také finální koncovou spotřebu, e, která se vyvíjí podobně jako spotřeba primární energie a došlo tedy k velkému poklesu v letech 2000 až 2014. Tady vidíte tedy celkovou spotřebu a pak se budeme zabývat elektřinou. Tady je trošku odlišný obrázek, protože spotřeba elektřina, na, elektřiny narostla Eh, to souvisí se větším využívání IKT a také došlo v některých zemích eh, k, k, eh, k přechodu od spotřeby plynu k elektřině. Pak tedy u elektřiny jsme na tom hůře než u celkové spotřeby energie. Tady vidíte obrázek spotřeby pro jednotlivé sektory Například velká spotřeba elektřiny je v sektoru služeb a tak e, Tady vidíte rezidenční oblast, ale tady se po, tato křivka e, je víceméně rovnoměrná. A spotřeba plynu se snížila ve všech oblastech Podíváte-li se na nové členské státy, tak i tam došlo k, ní, k, tro, k poklesu, i když není tak velký. V jednotlivých sektorech tedy se eh, snižuje spotřeba plynu například v průmyslu a také u, v bydlení. A nyní přejdu tedy k oblasti eh, rezidenční eh, bydlení. 25 eh, spotřebovává právě tato oblast a je to vytápění budov. Tady nedošlo k poklesu, přestože se zvýšily Eh, standardy v oblasti, eh, došlo ke zlepšení životní úrovně v oblasti bydlení. A také vidíme, že tady je korelace samozřejmě s klimatickými podmínkami v průběhu roku. Takže v této souvislosti mu vidíme, že je tady důležité vytápění, které spotřebovává velkou část energií. Takže je zapotřebí například provádět izolaci budov a to, neboť izolace budov je velice důležitá. Podíváme-li se na situaci v jednotlivých členských státech, tak Tady máme spotřebu na hlavu v jednotlivých členských státech a na levé straně jsou jižní a středomořské země, na pravé straně jsou severské země, které spotřebovávají více. To je Finsko, Dánsko, Švédsko a potom tady máme další zajímavý eh, aspekt, že například eh, Bulharsko má podobnou spotřebu jako Řecko a Malta a možná, že to souvisí s tím, že lidé si nemohou dovolit eh, mít dostatečně vytápěné byty a domy. Takže to není pouze úspora, ale souvisí to také se sociální úrovní Potom zpráva analyzuje různé ukazatele, abychom pochopili trendy v rezidenční oblasti, tedy v oblasti budov. Tady eh, máme kilowatt hodinu na metr čtvereční, například v Dánsku. Jsme na pravé straně, tam mají velice dobrý poměr a když toto porovnáme se středomořskými oblastmi, tak tady vidíme velký rozdíl. A potom tady máme energii na HDP. Potom tady máme potom ještě různé vazby, například energie, spotřeba energie na hlavu, na metr čtvereční a tak dále, takže došlo k velkému poklesu minus 49, došlo k izolaci budov a Zatím se hovoří pouze o minulosti, tedy nehovoříme tady o výhledech do budoucna. Uh, we should not forget district heating, uh, which is important. Nesmíme zapomínat také na dálkové topení, protože to je trvale udržitelný způsob vytápění budov. My tady porovnáváme eh, jednotlivé členské země, například na severu eh, jsou, eh, vel, byly dosaženy velké úspory, ale například v jiných zemích, jako ve Spojeném eh, království, nedošlo k tak dobrým změnám. A potom eh, z hlediska přístrojů, tak tady jsme si vybrali velké přístroje, a také jsme eh, tady porovnávali, eh, kolik těchto eh, dobrých nástrojů a domácích přístrojů mají lidé doma a v jakých kategoriích, tedy 3 a 3 plus a tak dále. takže vidíme, že průmysl také vyrábí efektivnější domácí přístroje. A tady máme energii na vyrobenou tunu oceli, tak tady nejsou velké pozitivní změny. E, zatím e, také se nedělají žádné investice a nebudují se nové továrny e, a nejsou vybavovány novými technologiemi, protože nové technologie jsou nejvíce energeticky účinné. Průmy průmysl sice zaznamenal změny, ale souvisí to spíše se strukturálními změnami. A nyní doprava u soukromých aut, takže tady máme gram na kilometr v průměru, ale také musíme vzít v potaz používání aut. Dole vidíme také spotřebu Eh, na kilometr a v dopravě nesmíme zdůrazňovat pouze eh, účinnost, ale musíme také například vidět, do jaké míry lidé více začínají využívat eh, hromadnou dopravu. A nyní se dostávám k závěrům. My jsme se eh, zabývali tedy eh, spotřebou energií a viděli jsme, že došlo k poklesu spotřeby. Přestože byla ekonomická krize, která také snížila spotřebu energie, tak vidíme zde jasné dopady politiky eh, energetické účinnosti. A energie politika energetické účinnosti je velice zásadní bez ní by k poklesu spotřeby energie nedošlo. A musíme také brát v potaz terciální sektor, který nadále roste IKT a také mm, Eh, nárůst eh, služeb ve společnosti. V této oblasti je třeba se zaměřit také na budovy a eh, izolaci budov, kterou musíme zlepšit. A je třeba také zlepšit ty nástroje či přístroje, které se v budovách používají. V této souvislosti je důležitá také velikost budov. A již jsem se zmínil například o ekodesignu, který je důležitý. My také musíme eh, vidět v této souvislosti zvyklosti, sociální postupy, to znamená, jak eh, spereme, na kolik stupňů vytápíme své byty, A musíme také zabezpečit to, aby spotřebitel dokázal se dokázal eh, aktivně ovlivňovat svou spotřebu energie. my jako spotřebitelé si kupujeme efektivnější, účinnější přístroje, které více využíváme. A ale na druhé straně používáme také klimatizaci, která opět není výhodná z hlediska úspory energie. Ale hovořil jsem velice rychle, ale doufejme, že jste všechno pochopili. Ano, my jsme vás také požádali o to, abyste řekl všechno za pár minut. Máme k dispozici čtvrt hodiny, musíme tedy rychle kolegyně Piper, kolega Javor, ty mám zapsané. Kolega Piper, prosím. Ganz herzlichen Dank für diese Zahl. Děkuji za ta čísla. Ta analýza je obdivuhodná. Já bych to byl býval neočekával takto kladně. A pro vás to bylo také velmi obtížné, protože na závěr jste řekl, že to hodně souvisí s naším zákonodárstvím. Pak jste chválil zákonodárství, které e, se týká účinnosti, označování. A současně jste řekl, že tím, že se kupujeme větší přístroje, tak vlastně to, co to přinese, zlikvidujeme tím. Tak jak to vlastně je? co je příčinou tohoto vývoje. Já zastupuji tezi, že evropské zákonodárství to být nemůže, protože vy sami jste spočítali, že v roce 2014, v prvním roce implementace, v prvním roce, kdy začala platit eh, směrnice o účinnosti v členských státech, jsme vlastně už ty cíle dosáhli. My jsme dosáhli cíle účinnosti už 2014. To znamená, že jsme dělali zákony na zcela špatném základu. Komise nám tvrdila a nechala nás v tom, že eh, to nedosáhneme těch cílů. A vlastní výzkumný ústav komise nám říkají, že toho už jsme dosáhli v roce 2014. Jak můžete tvrdit, že věci, které popisujete pozitivně, způsobuje, nebo že příčinou je evropské zákonodárství. To je pro mě v naprostém rozporu. Omlouvám se. Zkusili jste někdy vypočítat, kolik je vlastní zájem spotřebitelů, aby ušetřili energie. Máte k tomu čísla, protože Každý samozřejmě chce eh, spotřebovávat méně, aby ušetřil, anebo zastupujete tezi, že se to dá vynutit jenom zákony. Já chci říct, že čísla jsou výborná, ale to, co jste řekl na závěr, to je ta plné rozporu. Nevím, proč vůbec potřebujeme závazné cíle do roku 2030, protože z toho, co jste řekl, vyplývá, že jsme na velmi dobré cestě že to každé, každý rok, dva zkontrolujeme, doladíme a cílů dosáhneme. To znamená, cíl CO2, ten je závazný, ale tady, jak jste řekl, nechte stranou závazné cíle, protože je to křišťálová koule a tady nás byrokracie stojí moc. Děkuji. A kolega Jávor? Děkuji, paní předsedkyně. Asi vás nepřekvapí, že já se ve svém názoru liším od pana Pípera, ale na to jsme zde již zvyklí. Já mnohokrát děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, že v ní zazněla celá řada naprosto zásadních informací. Já bych chtěl v první řadě zdůraznit, že evropská legislativa v oblasti energetické politiky a především energetické účinnosti je klíčovým faktorem při splňování našich cílů a úsporách energie. K tomu úsilí již docházelo před, roku, před rokem 2014. Měli jsme směrnici o energetické účinnosti od roku 2014, ale již předtím jsme měli národní i evropská opatření na dosažení energetické účinnosti a proto se nám podařilo dosáhnout celé řady cílů, které měly být původně dosaženy až později. Za druhé, já si myslím, že potřebujeme přísnou a přesnou legislativu o energetické účinnosti v Evropské unii. Pokud jde o ty cíle, tak my když jsme diskutovali o cílech do roku 2030, tak jsme se víceméně shodli na tom, že abychom splnili požadavky oblasti klimatických změn a po pařížské konferenci je jasné, že mezinárodní společenství má velice přísná pravidla v oblasti klimatické politiky, tak potom bylo jasné, že musíme upgradeovat a urychlit naše úsilí v oblasti energetické účinnosti. Nicméně některé členské státy a průmyslová odvětví říkali, někteří aktéři, že to prostě není možné, Není možné z těch 27% to zvýšit na 30 nebo i 40%, eh, což byla pozice Evropského parlamentu. A my zde ale vidíme, že to možné je. Takže není žádný argument, není to žádný argument proti zvyšování. Je vidět, že to prostě jde. Už jsme toho spoustu dokázali a ten cíl 27% do roku 2030. To v podstatě znamená, že se naše úsilí zastaví. A to si myslím, že je velký nedostatek evropské energetické politiky. My musíme posílit to naše úsilí, zvýšit ty cíle na 40%, tak abychom splnili cíle klimatické. A na závěr, to je moje poslední připomínka, paní předsedkyně, Nejde zde pouze o přísnou evropskou legislativu, ale to, co potřebujeme, je také mít cíle na úrovni jednotlivých členských států. Protože ty systémy často upřednostňují ty, kdo se pouze vezou, ty free ridery, které členské státy, které doufají, že některé, člen, některé země uh, budou účinné eh, v těch úsporách a že se tím pádem cílů podaří dosáhnout, ale že oni sami nebudou moci nic děla, muset nic dělat. Takže Mělo by to být velice přesně upraveno i na té úrovni národní a já si myslím, že tato zpráva toto mé stanovisko podporuje. Říká vlastně, že ty cíle jsou dosažitelné, je to skutečně potřeba, takže já děkuji za tuto studii. A myslím si, že to vrhá zcela jiné světlo na celou tu debatu o energetické účinnosti a stanoví pro ní vlastně úplně jiný rámec. Děkuji mnohokrát. I tedy já děkuji. Vím, že někteří z nás eh, se vzdáváme slova. Já jsem se také vzdala slova a dáme ještě čas eh, vám, pane doktore, dříve než nás opustí tlumočníci. Já si myslím, že ta studie je velice zajímavá, že by bylo důležité, abychom se nad mnoha body zamysleli podrobněji, abychom pochopili, jaké dopady to může mít na naše politiky, zda by ty politiky měly být přísnější či méně přísné. Máte nějaký executive summary z té studie? Bylo by dobré, kdybyste nám ho mohl poskytnout, případně kdybychom mohli mít nějaké shrnutí na třech stránkách, tak aby bylo mm, také možné ta data nějakým způsobem eh, uspokojivě vyložit. Takže poprosím o zhrnutí celé té studie a určitě by bylo dobré to předat těm kolegům, kteří jsou ještě zde, kteří prokázali velký zájem o tuto studii a předem tedy za tuto, to zhrnutí děkujeme. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl v první řadě říci, že zhrnutí je hned na začátku té zprávy. Doufám tedy, že bude pro vás přínosné. Je to na méně než třech stranách a získáte tam ty zásadní informace, aniž byste museli číst tu zprávu celou. Za druhé, my se v té studii zabýváme eh, politikami v oblasti energetické účinnosti, tedy nejen pokud jde o legislativu Evropské unie, Já jsem dával příklad eh, domácích spotřebičů. Potom obecně Máme zde samozřejmě jako vždy tu politiku byče a cukroví. To znamená, že na jedné straně musíme mít regulaci a na druhé straně vzdělávání. Musíme učit spotřebitele, jakou hodnotu, jaké přínosy má úspora energie. To, jaký dopad to má na tvorbu pracovních míst, místní znečištění, konkurenceschopnost, klimatické změny. Takže nesmíme se zaměřovat pouze na tu legislativu potřebujeme celou škálu různých opatření. Také různou kombinaci těch opatření na úrovni národní a evropské, tak abychom dospěli ke kýženému výsledku. A řekl bych, že na té národní úrovni máme řadu opatření, ale dokonce i na úrovni měst nebo jednotlivých obcí, lokalit. Pokud jde o stanovení cílů, zda by to mělo být povinné či nikoli. My zde máme nedávný návrh komise, za který zodpovídají kolegové z DG Energ. A to tedy komentovat nebudu. Na závěr bych pouze řekl, že ta naše zpráva obsahuje třeba dekompoziční analýzu, která analyzuje celou řadu různých faktorů, například i v oblasti technologií, ale důležité je uvědomit si, že tu politiku mít musíme, jak na té evropské, tak na té národní úrovni. A měli bychom se soustředit na to, abychom ty politické nástroje měli dobře připravené, aby se nám podařilo těch stanovených cílů dosáhnout. Takže prosím, podporujte i nadále politiku energetické účinnosti. My sice jsme řadu pokroku učinili, ale stále ještě je toho hodně před námi. Děkuji za pozornost. Já také děkuji a děkuji za vaši